osobám postiženým autismem působí tato změna zásadní problémy. přímé i nepřímé náklady na zdravotní následky v eu byly tímto výzkumem odhadnuty až na neuvěřitelných one hundred and thirty one miliard eur. to může znamenat že občané eu dávají na chod unie ročně cca one hundred and forty miliard eur téměř tolik

má li pravdu onen výzkum devíti evropských univerzit pak škody na zdraví ve výši rozpočtu unie považuje komise také za maličkost. takové prohlášení považuji za skandální

stresu důvody které převáží nad poškozováním zdraví pětiny občanů evropské unie. děkuji. Děkujeme, pane zpravodaj, a nyní pan Kramer. Hmm, tam paní komisařko, vážení kolegové, já děkuji výboru Jury a panu Svobodovi za to, že iniciativu obou výborů eh, společně má to dopad i na bezpečnost dopravy, letové plány, pracovní dobu a podobně. Proto v březnu tohoto roku má, jsme uspořádali společné slyšení obou výborů. Eh, experti se shodli eh, Vědci toto spochybňují a e, důsledky jsou doloženy, takže není vědecký důvod, proč zavádět ten letní čas. E, proto i zklamání mého kolegy Svobody ze sdělení e, tiskové zprávy komise a neochota komise se tímto vážně zabývat. Původními argumenty byly úspory energie. Dovedete si představit, že jako zelený jsem pro úspory energie, to je cíl komise, ale co z toho vyplynulo? Eh, mnoho studií nevidí žádný efekt a dokonce se ukázalo, že to má negativní efekty. Místo, abychom šetřili energii, tak ji plítváme a proto to musíme změnit. Chceme dokázat, že stávající systém má smysl. Především v dopravě máme problémy lidé jsou unavení, protože spí o hodinu méně. To je nebezpečí pro bezpečnost. Letové plány potřebují zvláštní pravidla. Eh, vlaky musí hodinu v noci stát, aby byly dodrženy cestovní řády. To je šílené, ale je to realita. Pracovní době se musí přizpůsobit. Mnoho procesů v dopravě logistice je tím narušeno. V USA byly nyní sečteny náklady. 1,7 miliard euro ročně to stojí a efekt je nulový. Máme tolik peněz, já bych mohl eh, přinést tis, desítky argumentů, pro, jak ty peníze využít lépe v zájmu občanů. Um, jsem, jsou iniciativy v každém státě, já, kolegové to spolu podepsali. Proto kladu otázku na komisi. Proč se komise nepodívá na vědecké důkazy z USA, kdy bude znovu přeskoumány dopady změny času a na snížení energetických výdajů. Jaké analýzy nákladů a užitku, jak vypadá pokrok u energetické účinnosti a odráží ta, ta e, tisková zpráva názor komise? A jak budete přistupovat k občanům a poslancům, kteří se o toto zasedují. Ještě jednou chci poděkovat výboru Jury, Pavlu Svobodovi a komisi. Podívejte se na ta fakta nezaujatě a uh, eh, budeme eh, zvědaví na vaši odpověď. Děkujeme. A nyní dávám slovo za komisi paní komisař Sebulc, prosím. Madam President, Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Komise si uvědomuje, že v pravidelných intervalech občané žádají zrušení letního času. Většinou poukazují na zdravotní problémy, ale také spochybňují důvody, které vedly členské státy k zavedení letního času. Zda jsou ty důvody platné. Buďte si jisti, že tyto obavy občanů bere komise velmi vážně a přeskoumává různé studie na toto téma. Nicméně tyto studie představují výsledky smíšené. Nelze z nich vyvodit nic konkluzivního, co se týká možných dopadů na zdraví, energetickou úsporu nebo například na bezpečnost na silnicích nebo na produktivitu. Komise nemá žádné odhady hospodářských přínosů a nákladů změny času, například na jízdní řády nebo na efektivitu využívání energie, co, se, eh, co, co souvisí tady s různými aranžmá používání letního času v členských státech. Tím pádem komise došla k názoru, že Motivace k přijetí směrnice o letním čase v roce 2001, které má zajistit harmonizaci eh, rozvrhů, stále platí. Komise proto nevidí důvod tuto směrnici v, tu, v, v této chvíli revidovat. Euh, Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní to budou politické skupiny. Za EPP je to pan Royal, máte dvě minuty. Paní komisařko, já si vás velmi vážím, ale ta, komise, ta odpověď komise je ostuda. To je skutečně ostuda. Lidé, ne všichni, mají skutečné problémy a pokud chcete brát vážně obavy lidí, nestačí říct, je to v pořádku. Už více než deset let nám komise neodpovídá upřímně. Studie jsou k dispozici a reakce komise jsou skutečně kabaretistické. Je neskutečné, jakým způsobem se s tímto problémem zachází. U každého tématu, každého jiného tématu, se tento parlament rozčiluje. Jenině u tohoto ne. A ta základní otázka, paní komisařko, a to je skutečně otázka na celou komisi, ne na vás. Ta otázka není, zda je dost důvodů vrátit se zpět. Ta otázka je, zda existuje jediný důvod dvakrát do roka otravovat lidi tímto. Vysvětlete nám, proč máme dvakrát za rok přestavovat hodiny. My nechápeme, proč. Nechápeme, proč není možné zavést normální, eh, normální stav. Ano, normální stav teď je dvakrát do roka přestavovat hodiny se vším tím otravováním, co to znamená, ale řekněte mi jeden jediný důvod nebo důkaz, proč bychom to vlastně měli dělat. Pokud mi ten jeden důkaz řeknete, jsem okamžitě na vaší straně. Ale jinak tu směrnici musíme zrušit. My chceme méně regulace. Komise sama to říká. Tak co to má být tohleto dvojité přestavování hodin? Kdyby existoval nějaký důvod, měli byste argumenty, ale v mezidobí je jasné, že žádné argumenty nejsou. Jsou jenom ty problémy. A najednou čáry máry fuk, je potřeba se vrátit k tomu původnímu stavu. Jaký je zde ten jediný platný argument, že potřebujeme všichni to samé? říkáme, ano, přestavit hodiny pro všechny stejně, samozřejmě potřebujeme jednotný trh, jednotná pravidla v Evropě, ale prosím, dámy a pánové, berme toto téma skutečně vážně. Když jsem se touto otázkou už začal zabývat, tak je to skutečně e, obrovské rozčarování. Máme zde desítky tisíc lidí, kteří si na to stěžují a podpisují petice. Berte je konečně vážně. Děkuji. La parole au nom des socialistes. Děkujeme a nyní za socialisty a demokraty paní Regner. Děkuji. Paní komisařko, paní komisařko, vidíte, že to je vášnivá diskuse, když nás toho tady není příliš mnoho. Ale odpověď byla velmi technická. Vůbec se nezabývala problémy občanů. To není téma vnitř, nejde o to, že to je téma vnitřního trhu, ale že Eh, se to dotýká, dotýká každého jednotlivce. Musíte vycházet z toho, že každý jednotlivec na to má názor, protože to zasahuje do jeho života. V této souvislosti já eh, mám taky eh, takovou vášnivou prozbu, aby bylo zrušena letní čas, aby nebylo to přesouvání času, protože mluvím za ty, kteří to mají obzvláště těžké a nemají tady lovy. Jednak ty, co hodně daleko dojíždějí, školáci, Mnoho lidí totiž je konfrontováno s tím, že školní výuka by se třeba neměla přesouvat. A če, e, vlastně je, e, jsou nuceni pak k tomu, že se tam musí uh, topit, že tam jsou v potmě a podobně. Takže je třeba se zaštítit toto, aby nemuseli lidé tak hrozně brzy vstávat. Děkujeme a nyní zakuje 1,5 minuty paní Kylonen. Děkuji mnohokrát. Tato směrnice o letním čase eh, se musí změnit. Je potřeba s tímto měněním času přestat. Je to naprosto zbytečné. Výzkum jasně dokazuje, že se touto změnou naruší lidský spánek, a to pokaždé, když se mění čas. Zejména to platí pro malé děti a pro seniory. Pro ně je velmi obtížné uspůsobit své e, biologické hodiny. Výzkum dále ukazuje, že tyto změny mohou negativně ovlivnit duševní zdraví. Lidí mohou způsobovat deprese. Na deprese utrácíme v Evropě spoustu peněz. A já se chci zeptat, zda Komise chce tuto zátěž na členské státy i nadále vyostřovat. A kromě toho je zde celý ten dopad na hospodářský život evropských občanů. Je potřeba uvědomit si, že například v Rusku se podařilo změny času eliminovat a je to dobře. Podařilo se jim to z toho důvodu, tedy na základě toho argumentu, že to bylo ku prospěchu občanů i zvířat v Rusku. Když to dokáže Rusko, proč to nedokáže Evropa? Je konečně potřeba přestat si zahrávat s lidským a zvířecím zdravím. Já si myslím, že bychom prostě klidně mohli zachovat zimní čas a například bychom třeba i mou zemi mohli přivést na čas středoevropský. Děkujeme a nyní za zelené na dvě minuty kolegyně Hautala. Myslím, že je neuvěřitelné, že Evropská unie by měla, nebo Evropská komise, eh, se zabývat vážnými věci a toto, že není dost vážné. Je skutečně neakceptovatelné, aby komise měla takto arrogantní přístup k problému obavám občanů. Když o tom píšu na Facebook, tak pokaždé dostanu tisíce komentářů. Občané to vnímají, vnímají jako důležitou věc. Uh, moje dítě se, já si to pamatuju, protože moje dítě se na, narodilo v době, kdy jsem měnil čas v roce 81 a skutečně to vyvolalo velké problémy, um, ovlivňuje to biologické hodiny lidí, zvířat, vyvolává to zbytečné náklady, uh, rizika v dopravě, na pracovišti, ve škole, ve školkách. Skutečně to musíme změnit. Stávající směrnice je už několik let stará, jednorázová záležitost. Skutečně tuto otázku změny času musíme položit. Ovlivňuje to hospodářský život, osobní život, A e, jak řekl kolegové, když Rusko může být e, může podporovat zdraví zvířat a lidí, tak proč ne my? Děkujeme. A nyní má slovo na jednu minutu pan Štyger. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ano, toto je otázka, která je nesmírně důležitá, kterou diskutujeme již opravdu mnoho, mnoho let. Moje strana několikrát opravdu na to poukázala. Vidíme, že například vidíme, jaký dopad to má na lidské zdraví. My se ovšem bohužel teda vracíme neustále k tomuto, k této změně času. V létě samozřejmě se tvrdí, že je to dobré pro energii, pro cestovní ruch, pro ekonomiku jako takovou. Když se ovšem podíváme na energetiku, tak vidíme, že ty výsledky nejsou takové, jaké jsme očekávali. Ovšem nesmíme zapomínat ani na um, veliký, veliký dopad uh, na lidské zdraví a na například dopravní nehody. Komise a rada by možná měla skutečně se zabývat eh, podporou toho, co požadují naši občany. Možná by se měla, měl změnit spíš zimní čas. Děkujeme, pan Becker, dvě minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, jak vidíte, máme tady ve všech politických eh, frakcích mm, znepokojení rozčilení nad neakčností eh, komise a postoje rady. Chceme přeskoumat eh, změny času, které, kterým dochází dvakrát ročně. Potřebujeme seriózní ověření vědecké. Eh, ty studie Eh, které máme, nej, nemají dostatečnou kvalitu, nemáme žádné výhody v energetice, máme vysoké náklady z toho, máme eh, bezpočet studií a stanovisek, především z devíti evropských univerzit, od chronobiologů, lékařů eh, a odborníků všech profesí, které ukazují, že to vyvolává obrovské náklady a rizika. A ne, my nechápáme, nechápeme, že tyto, proč tyto rizika nejsou přeskoumány. Samozřejmě v Evropě jde i o jiné otázky, migraci a podobně, to víme, mm, pracovní místa, ale zdraví občanů, vyhazování peněz, to také je mm, priorita. Máme nárůst eh, počtu nehod. Eh, rakouská pojišťovna minulý týden Eh, řešila o 48 víc nehod. Podporuji mm, prohlášení mm, předsedy komise Junkra, že pravidla EU by se mělo by být prověřeny každých několik let, co se týče smysluplné implementace. Ale to se tady neděje. Prosím, eh, je čas jednat, zhostěte se své odpovědnosti. Pan... Děkujeme. Slovo má na jednu minutu pan Lebreton. Merci. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Je 40 let Evropané mění dvakrát ročně své hodiny. A myslím si, že bychom se měli vrátit přesně k tomu, co udělalo Rusko od roku 2011 Eh, v březnu letošního roku na slyšení nám odborníci řekli, že toto představuje obrovské problémy. Problémy se spánkem u dětí, srdeční problémy, problémy s dobytkem, především u eh, eh, hm, hobězího dobytka. Dále ovšem vidíme, že zde nedošlo eh, ovšem k žádným výhodám, které se očekávaly, například snížení nehod. A právě proto bychom měli konečně změnit eh, tuto záležitost, eh, protože například téměř 70% francouzů potom volá. Myslím si, že bychom spíše měli pozdržet pouze letní čas a eliminovat zimní čas. Měla by komise konečně skutečně přestat s těmto blokací, kterou my opravdu nechápeme. Děkujeme. A nyní zde máme 8 žádostí žádostí o Catch the Eye. Paní Záborská bude první, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Chci zejména poděkovat kolegovi Svobodovi za vytrvalost, s jakou se věnuje otázce letního času. Toto administrativní opatření jsme zdědili vlastně ze začátku minulého století a je čas zamyslet se nad tím, zda argumenty, které platily před 100 eh, lety nebo ještě v roce 2001, dnes stále obstojí. To, že komise ironizuje tuto iniciativu parlamentu zahájit věcnou diskusi o letním čase, považuji za dvojnásobně nevhodné. Za prvé proto, že Úředníci tu nejsou od toho, aby v oficiálních vyjádřeních vtipně glosovali poslanecké návrhy. A za druhé proto, že je přímou povinností komise do veřejné diskuse vnášet fakta, analýzy a konkrétní návrhy. Proto plně podporuji otázky svých kolegů a žádám, aby se komise této otázce náležitě věnovala. Děkuji. Monsieur Une minute également. Děkujeme. Na jednu minutu pan Frunzolika. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já to mám napsáno v angličtině, ovšem, jestli dovolíte, protože že vás respektuji, vážená paní předsedající, eh, přečtu a přednesu to ve francouzštině. Pokud jde o toto téma, milí přátelé, mé děti například, eh, když jdou ráno do školy, tak eh, při změně času jdou do školy v, ve světle, u zadeního světla a ne ve tmě. A mně to takto vyhovuje. Zároveň si myslím ovšem ale, že bychom měli analyzovat dopady tohoto, protože pozitivní dopady zde rovněž vidíme a pokud jde o tuto situaci, o které například které čelíme v současné době v Evropě, migrace, dále je to řecká krize nebo hospodářská situace, nezaměstnanost, sociální problémy. Já si myslím, že když se na toto všechno podíváme, tak možná není vhodný čas, abychom ještě jednou opětovně zahajovali rozpravu o tomto tématu. Ovšem, chtěl bych říci, že nesouhlasím s arogancí Evropské komise v tomto ohledu. To rovněž chci říci. Děkujeme, děkujeme, děkujeme Děkujeme, pane Francisi, děkujeme za tento projev. A mm, pane si rovněž to bude francouzsky? Pouze řecky, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát. Paní komisařko, mnoho kolegů se účastní této diskuse. Ta diskuse je vedena velmi vášnivě a to ukazuje, že zde je vážný problém. A myslím si, že způsob, jakým jste vy e, odpověděla, nepouka, nepoukazuje příliš na seriozitu přístupu z vaší strany. Už mnoho let máme letní čas, vycházelo se z toho, že to byla pozitivní změna, ale vědecké studie ukazují pravý opak. Pak v Evropském parlamentu proběhlo veřejné slyšení. Máme jasné důkazy o tom, že letní čas má velmi negativní dopady na zdraví, dopravu, evropský průmysl a nepřispívá konec konců ani ke snižování nákladu na energie. A proto je to podle mě velice vážná otázka, kterou musíte přeskoumat a zabývat se jí. Pokud vám občané posílají takové petici, jaké vám posílají, má komise jednoznačně povinnost se tím vážně zabývat a odpovědět nám vážně. Ropy. Děkujeme a nyní má slovo pan Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė poděkovat Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, paní komisařko, chci poděkovat eh, kolegům za předložení této otázky. Rád bych upozornil ještě na jeden sektor, pro který je změna času důležitá. Nemyslím si, že by zemědělci dokázali krávám vysvětlit, jaký smysl má přenastavení času. A konec konců i v zemědělství se změna času projevuje velmi negativně. Protože dobytek zkrátka žije podle svých biologických hodin, ty nikdo nijak nepřestaví, a je potřeba zohlednit mimo jiné i jaksi společenský čas, protože i zemědělci musí své děti dostat do školek a do škol. A proto bych vás rád vyzval, abyste podnikli iniciativu a tuto směrnici náležitě změnili. Monsieur

a pojďme tuto věc která má opravdový vliv na zdraví občanů evropské unie skutečně se jí skutečně von Ano, jaká diskuse přes všechny frakce, eh, přes všechny hranice když se mluví nalevo, tleská se napravo a naopak. To se nikdy nedělo. Všichni se shodnou, že to je naprosto neideologické téma, změna z letního na zimního času a naopak. Občané to nechtějí a komise se sem postaví a řekne, že nemá argumenty. Vy jste už měla slovo, budete mít ještě slovo. Eh, odůvodněte, dejte důvody, proč je potřeba to stále měnit

že předložíte studii a změníme směrnici. děkuji. Pan Kelly na závěr. Děkuji za slovo. Paní předsedající, já jsem čím dál více proti změně letního času v posledních letech, protože ano, vidíme že to v podstatě eh, na nic k čemu nepomáhá. V podstatě jaro je posunuto téměř do měsíc tímto způsobem. Byly se mi všechny ty otázky, všechny ty argumenty kolegů, vidíme, jaký to má dopad na naše občany, na zdraví, na energii. Dále pan Becker hovor, hovořil o tom, že narůstají samozřejmě dopravní nehody, má to špatný dopad na naše děti a je jasné, že tato směrnice, ano, samozřejmě by mohla být změněna, nebude nás to nic stát, naši občané určitě by se jim to líbilo a tím pádem by jsme ukázali jasně, že jednáme v jejich zájmu. Když to udělalo Rusko, tak Eh, my to můžeme udělat rovněž. Přece nemusíme opravdu být nějak pozadu. Přece se musíme ptát, zda to udělali správně nebo ne. Já si myslím, že skutečně udělali dobrou věc. Já si myslím, že bychom konečně mohli chodit do práce v normálním čase. Děkuji. Děkujeme, tím jsme ukončili část Catch the Eye a dávám slovo k paní komisařce Bowles. Děkuji. Paní komisařko, prosím, máte slovo. Prosím, dokončili jsme, dokončili jsme část ke HDI, takže vám tímto dávám rovnou slovo. Madam President. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Ráda bych vám poděkovala za tuto nesmírně dynamickou diskuzi. Je to velice jasný signál, jasný signál, který zde zazněl, jsou zde zástupci všech politických stran, kteří diskutují o tomto tématu. Já jsem hovořila ve svém úvodním slově o tom, že komise si je vědomá různých argumentů pro i proti. Dovolte, abych vám řekla, že jsem osobně hovořila se zástupci členských států, ptala jsem se na jejich názory a ráda bych řekla, že v podstatě se různí tyto názory, že to opravdu není až tak koherentní, jak jsme slyšeli nyní dneska zde v Evropském parlamentu. Samozřejmě, že existuje mnoho studií, které zkoumají různý potenciální dopad například na lidské zdraví. Ano, je mnoho takových studií, ovšem nemáme úplně nejsilnější argumenty, které bychom z toho vyvodili pozatím, prozatím. Ta výzva, která zde je, je mnohem větší, než jsme ochotní si to občas přiznat. A já jsem vás velice pozorně poslouchala. Ovšem ráda bych řekla, že velice jasně, že já prostě chci, aby jednotný trh fungoval, a byl funkční, aby byl živý a abychom měli jednomyslné rozhodnutí v tomto ohledu. To je moje motivace. Na evropské úrovni. Takže Evropská komise zatím nezvažuje změny dané směrnice v tomto ohledu. Ovšem, pokud budeme mít nové důkazy a systematičtější přístup, který bude prezentován, tak v takovém případě, pokud by k tomu došlo, jsme připraveni opětovně zvážit toto naše stanovisko. Děkuji vám. Děkujeme, říká paní předsedající. Tím končí.